na odstavec 4 jednacího řádu předložil připomínku k, ke jedné své zprávě a platí podle jednacího řádu, že pokud do 24 hodin některá frakce nebo alespoň 40 poslanců podá námitku, bude se o tomto návrhu hlasovat. Text opět najdete na webovém, zase, eh, webové stránce a text bude zveřejněn v zápisu tohoto jednání. Ich habe nun einen Antrag auf Wortmeldung. Teď je zde jedna žádost o procesní poznámku pana Glecose. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, téměř 6 tisíc dětí v Řecku čelí riziku, že nebude vůbec moci jít do jeslí. K čemuž dochází kvůli tomu, že zkrátka nemáme potřebné zdroje, abychom tuto službu zajistili. Myslím si, že komise by tuto otázku měla urgentně řešit společně s dalšími otázkami, které otřásají Evropou v dnešních dobách. Rád bych eh, proto vyzval komisi a zejména jejího předsedu, který přijímá zcela nedemokratické kroky ve svém úkolování helenského parlamentu. Chci se zeptat, jaké právo, pane Glicosi, přerušuje pan předseda? Glicos. Pane kolego. Herr Kollege, Eh, pane kolego, jednak eh, to, co, to, s čím se vystoupil, měl být, eh, měla být poznámka k procesnímu, eh, procesnímu řádu. Nicméně to, co jste říkal, se našeho řádu vůbec netýká. Eh, to je klasický případ, dámy a pánové, pro jednominutové projevy, že ano? A proto, pane Glico, si prosím pro příště, až budete chtít učinit takovéto prohlášení, prosím učiňte tak v rámci jednominutových projevů. Děkuji vám za pochopení. Nyní Pakliže nejsou žádné další žádosti nebo procesní námitky, pan Lamberts, je to procesní otázka? Bez mikrofonu. Za frakci žádám, abychom na program tohoto zasedání dali rozpravu o usnesení o pracovním programu komise. To také není procesní otázka. K pořadu jednání se teď dostávám, pak to můžete zmínit, prosím, ano? Já jsem, pane kolego, byl dlouhá léta předsedou frakce, nicméně prosím všechny, dodržujme jednací řád. Ano, takže teď tedy program